Vážené kolegyně a kolegové, takže měli bychom začít naši schůzi. Všechny vás zde srdečně vítám na naší dnešní schůzi výboru a začneme bodem, eh, bodem programu 1, přijetí pořadu jednání. Jsou k tomu nějaké připomínky, výhrady? jsou výhrady k tomu, abychom tedy schválili pořad jednání v té formě, jak je předložen. Zcela zjevně to tak nevypadá, takže pořad jednání tedy v této formě je schválen. Bod 2. Schválení zápisu ze schůzí. Návrhy zápisu ze schůzí výboru z 11. července a ze 4. září máte ve vašich podkladech. Máte už teď nějaké připomínky, komentáře, výhrady k těm zápisům? Nikoliv. Navrhuji tedy, abychom jako obvykle zápisy považovali za schválené, pokud ne, dostaneme žádné výhrady ke konci, do konce této schůze. A vypadá, že to tak tedy bude, že došlo ke konsensu. Výborně. Tím se dostáváme k bodu 3, sdělení předsedkyně. Dnes máme zde tlumočení do těchto jazyků francouzština, němčina, angličtina, řečtina, španělština, portugalština, čeština, estonština, maďarština, polština, slovinština, bulharština a rumunština. Špatně se to skoro vyslovuje. Jako vždy bych vám chtěla připomenout, že eh, zasedání je vysíláno na internetu a závěry koordinátorů ze, 14, ze 4. září. Ty jste dostali eh, e-mailem 4. září a budou oficiálně považovány nebo jsou za schválené, pokud do 7. září jsme nedostali žádné námitky nebo připomínky, tak to tímto tedy závěry a usnesení koordinátorů jsou v této formě schváleny. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je hlasování. Dnes budeme hlasovat o dvou návrzích stanovisek. Jako první zde máme stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy Zpráva o občanství EU za rok 2017 posílení práv občanů v Unii demokratické změny. Příslušný výbor je výbor PETI a naše zpravodajka je Kristina Libacká. Kristýno, chceš ještě něco říci, než zahájíme vlastní hlasování? Ne, dobře. Takže se dostáváme hned k hlasování. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 4 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 5 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 6 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to zkontrolovat elektronicky. Zdá se, že se vás hodně zdrželo. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže bylo to jasné. 15 pro, 3 proti, 7 se zdrželo. Takže tímto je přijat návrh 10. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se přijat 12 pro, proti, zdrželi se přijat 13 pro, proti, Zdrželi se? zamítnout 14 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. 15 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. 16 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. 17 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 2 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. Nyní kompromis 3 pro, proti, strželi se, přijat. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, strželi se, přijat. 26 pro, proti, strželi se, přijat. Kompromis 4 teď pro, proti, strželi se, přijat. Pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 32 pro, proti, zdrželi se, při, přijat. 33 pro, proti, zdrželi se, přijat. 34 pro, proti, zdrželi se, přijat. 35 pro, proti, strželi se, zamítnout. 36 pro, proti, strželi se, přijat. 37 pro, proti, strželi se, zamítnut. 38 pro, proti, strželi se, přijat. 30. Ne, tak zkontrolujeme. Končí, eh, zahajují hlasování, 38. Mhm, 38. Končím hlasování. 15 pro, 9 proti, jedno zdržení je přijat. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnu. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se, přijat. 41 pro, proti, strželi se, přijat. 42 pro, proti, strželi se, přijat. 43 pro, proti, strželi se, přijat. 44 pro, proti, strželi se, přijat. 45 pro, proti, strželi se, přijat. A nyní se dostáváme ke konečnému hlasování o celém návrhu stanoviska. Končím hlasování. 24 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, takže velkou většinou je návrh přijat a srdečně blahopřeji zpravodajce. Wir kommen... Ja, Kristina. Kristýno, chceš něco říct? Děkuji, teraz chtěla Děkuji, teď bych si slovo vzala. A ráda bych především poděkovala kolegyním a kolegům za skvělou spolupráci. Děkuji stínovým zpravodajům, děkuji pracovníkům sekretariátu a asistentům. Byla to pro mě velmi příjemná práce. Díky. Eh, děkuji vám, Kristýno za odvedenou práci. E, tato e, e, zpráva byla opravdu velmi smělá a nyní budeme hlasovat o zprávě z vlastní iniciativy provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením. A předmětným výborem je výbor EMPL a eh, Julie Ward je paní zpravodajkou. Chceš tomu něco říci? Ne, dobře, tak budeme hlasovat. Nemáme tlumočení do angličtiny? Právě mi bylo řečeno. Výborně. Eh, takže problém je vyřešen. Chceš něco říci ještě k tomu? Julie, eh, chceš se vyjádřit? Dobře? A nyní budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 1 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 6 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 7 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 8 pro? Proti? zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 38 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 39 pro? Proti? zdrželi se, přijato. Prověříme to pozměvací návrh 39. Končím hlasování. 11 ke 14 zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7, kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 a ústní pozměnice návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. 73 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 13 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 eh, pro, a nikdo se eh, nezdržel. Ano, gratuluji paní zpravodajku. <clears throat> Takže kdyby to všechno bylo takto, tak kdyby tady vždy panovala takováto schoda, to by bylo báječné, ale většinou to takto je. Julie, máš slovo. Um, Když jsem předtím mávala, tak to bylo proto, že já jsem angličtinu neslyšela, takže jsem se nedozvěděla, jaké skvělé věci si u mě říkala. Ale v každém případě jsem chtěla všem poděkovat. Myslím si, že je velice důležité, aby Evropská unie se snažila ze všech sil jít příkladem práce pro lidi s postiženími, a to především ve chvíli, kdy práva lidí žijících s postiženími a, jsou spochybňována a omezována. Takže jsme odvedli dobrý kus práce, dospěli jsme ke koncensu a já vám za to všem děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank auch. Děkuji i tobě za tvoji práci na této zprávě eh, z vlastní iniciativy a my doufáme, že eh, stanovisko příslušného výboru bude také zohledněno. A nyní budeme pokračovat s bodem 6 našeho programu. Prosím všichni, kdo musí opustit eh, tuto místnost, tak prosím potichu. A nyní hovoříme Nyní budeme hovořit o přípravě postoje parlamentu k víceletému finančnímu rámci po roce 2020 Naší zpravodajkou je Helga Triple a lhůta pro pozměňovací návrhy je 17. října v 11 hodin a 4. prosince o tom budeme hlasovat a příslušný eh, výbor je eh, Kosak. A Helgo, nyní bych ti dala slovo, aby si pohovořila na pět minut. Děkuji, Petro. Víceletý finanční rámec je opravdu velmi aktuální téma v EU. Protože po roce 2019 nejspíš Spojené království odejde. Možná zůstane, to by byla ráda, ale pokud odejde, tak přijdeme o 10 miliard euro v rozpočtu. A v tuto chvíli není jasné, jak se to naplní. Další vyjednávání tedy budou ještě tvrdší než v minulých desetiletích. Byla jsem jejich součástí a mohu potvrdit, že je to velice složité. Je velice složité dohodnout se s radou. My jako výbor jsme sjednoceni. Velkou většinou apelujeme na víc peněz do kultury, vzdělávání, apelujeme na evropskou solidaritu. A teď už k mým konkrétním návrhům. Další vyjednávání k víceletému finančnímu rámci probíhají v bezprecedenčním kontextu v Evropské unii, protože se poprvé stává, že některý členský stát odejde. Pokud tedy nedojde k druhému referendu, to zatím ještě nevíme. Takže při nejmenší musíme počítat s tím, že Spojené království Unii opustí. Brexit představuje výzvu pro budoucí financování programů a politik EU. Zároveň zde ale vzniká příležitost uvědomit si, že potřebujeme reformy evropského rozpočtu, a to jak na příjmové, tak na výdajové straně. Do čeho investujeme, odkud to získáme? Nové vlastní zdroje, daň z finančních transakcí, ekologické daně a podobně. Na základě Montyho zprávy zde máme příležitost re, reformovat tento systém a Ettinger na to slyší, takže tady máme určitou naději minimálně větší než v minulých letech. Evropská unie navíc čelila během posledních let řadě krizí, které si vyžádaly nové reakce. Nezaměstnanost mladých, vnitřní bezpečnost, uprchlíci, nárůst populismu. Náš výbor má také konec konců v gesci boj proti radikalizaci a potřebujeme inkluzi a více příležitostí jak pro mladé, tak pro dospělé. Kultura a vzdělávání, to musí být součást osvěty, protože lidé se do vnitřního trhu nezamilují. Nové iniciativy a kompetence na evropské úrovni, jakožto reakce na tuto krizi, musí být odraženy v víceletém finančním rámci. Během nadcházejících evropských voleb musíme říkat, že a obhajovat Evropskou unii jako osvícenecký projekt a že v 21. století není odpovědí vracet se zpátky k národnímu státu. Jedná se o sdílenou svrchovanost. Myslím si, že není dobré se snažit svrchovanost udržet pouze na úrovni národních států. Unie musí být lepší, Potřebujeme subsidiaritu, ale na velkých tématech musíme pracovat společně a právě proto kultura, vzdělávání a inkluze jsou tak důležité. Přestože toto stanovisko je velmi krátké, tak jeho cílem je reflektovat kontext vyjednávání o víceletém finančním rámci. A máme tam čtyři hlavní body pro naše postoje. Za prvé, navýšit rozpočet evropských programů ve vzdělávání, kultuře a výzkumu. Tady máme dva hlavní argumenty. Za prvé, Zhodnocení jasně ukazuje, že zde existuje přidaná hodnota Evropské unie a že jsou oblíbené. Erasmus Plus to je pochopitelně největší úspěch mezi evropskými programy, ale doufáme, že iniciativa Evropské solidarity, zatím se tedy tomu říká sbory, bude také důležitý program. Jak nám roste populismus, pravicový extremismus a násilí, Musíme propagovat silnější a otevřené a inkluzivní evropské společnosti. Za druhé, je potřeba řádně reagovat na výzvu integrace migrantů a uprchlíků do naší společnosti. A konec konců vzdělávání a kultura zde sehrávají důležitou roli. Je to navíc rozměr, který musí být zapracován do nových kulturních programů. Buďme ambiciozní a přesvědčme kolegy a radu, že je potřeba se ubírat tímto směrem, chceme-li dosáhnout k občanům. To bude důležitou součástí volební kampaně v roce 2019. Za třetí, posílit mezilidský rozměr vnější činnosti a to rozšíření programu Tvůrčí Evropa Erasmus+. O tom už jsme diskutovali a mnohokrát hlasovali v tomto výboru a také v plénu. A za čtvrté je potřeba včas schválit víceletý finanční rámec po roce 2020, a programy eh, tak, abychom předešli problémům s eh, realizací programu. Je tedy potřeba, abychom to řádně uřídili a vyhli se byrokratickým a technokratickým problémům. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank. Eh, děkuji ti mnohokrát, Helgo. A k této otázce bych chtěla něco říct ohledně setkání eh, klastru. Eh, toto setkání bylo minulý týden eh, s komisí, byli tam předsedové výboru s jednotlivými komisaři a potom s celým kolegiem komisařů a týkalo se to pracovního programu na příští rok. A já jsem nabyla dojmu, že za prvé komise pochopila, že eh, co se týče eh, programu pro kulturu, že i když tam není, nejsou čísla, takže tyto programy už byly jasně předloženy pro rok 2018 a já jsem nabyla dojmu, že to komise tak pochopila. Já jsem se na to zeptala pana Ettingera a on řekl, ano, my jsme to pochopili, že je potřeba, abychom už s vámi eh, začali pracovat, i když zatím nemáme k tomu čísla. Uh, ale začít eh, pracovat na samotné struktuře programu. A za druhé, co eh, také se ukázalo, že bylo rovněž pochopeno a co eh, to znamená, že se navýší prostředky na Erasmus+. Plus a několik komisařů v místnosti to zdůraznilo a proto já doufám, že tady toto bude transformováno do konkrétních eh, návrhů. Ale je ještě důležité, abychom o této otázce rovněž přesvědčili radu, abychom mohli opravdu dobře investovat do budoucnosti. Eh, to by bylo zatím eh, všechno z mé strany. Já vím, že pro vás to je také důležité, co vlastně vyplynulo ze z toho klastrového setkání. A nyní bych dala slovo ráda stínovým zpravodajům. Jako první pan Zdrojevsky, prosím. Paní převodničanca. Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Jednodušší by bylo se podepsat pod to, co jsem slyšel, než pod to, co je napsáno. Mám totiž za to, že vystupujeme příliš skromně v tomto stanovisku o zcela zásadních věcech. Co je pro nás nejdůležitější? Nejdůležitější je bojovat o stabilní rozpočet, který bude navýšen a aby tady nevznikaly problémy s platbami. To je zásadní věc. A proto musíme mocně bojovat za program Erasmus+. Jako říkala paní předsedkyně, Erasmus Plus je, co se týče image, našeho fungování, zcela zásadní program a musíme se o něj starat. Je tedy potřeba říci, že ani v případě Brexitu, ani v případě jiného šetření nemůže dojít k žádným škrtům o programu Erasmus+. To je první věc. Za druhé, musíme bránit tvůrčí Evropu. Tvůrčí Evropa to není jenom zdroj určitých prvků, které jsou zmíněny v druhém bodě stanoviska, ale je to zároveň možnost zdůraznit, že kultura jako oblast je oblast, kde se tvoří, ale kde zároveň probíhá hospodářská činnost, která má své úspěchy. A to si myslím, že je také potřeba zmínit v tomto stanovisku. Další věc. Nezapomínejme na to, že nás čeká diskuse o finančním rámci. A to je výborný důvod pro to, abychom se snažili o to, abychom naše programy více podporovali, dali je na jedno místo, protože často jsou to jenom nějaké přílepky k něčemu jinému. Využijeme proto této příležitosti a apelujme na to, aby tyto programy byly lépe umístěny. Flexibilita, to je další věc. Velmi často se říká, že programy v oblasti kultury, vzdělávání, sportu či turistiky jsou umístěny takovým způsobem, který vede k obrovským technickým problémům se získáváním prostředků na takové programy, jako třeba Evropský program dědictví. A následně třeba z kreativní Evropy se ubírají prostředky. Pak je ještě důležitá další věc. V prvním bodu stanoviska se hovoří o Brexitu. A je potřeba říci, že Brexit nejenom, že nesmí narušit finanční aspekty, ale že to je příležitost upozornit na to, že je potřeba bojovat také za to, aby Brexit z různých důvodů nezhoršil podmínky lidí, kteří pracují v kultuře, kvůli třeba smlouvám anebo eh, pojištění či něčemu jinému, autorským právům, protože to je všechno o penězích. Produ, nebo průtahy v platbách, to je další věc. A musím říci, že v kultuře to často ale nejvíce bolí. Jedná se o malé firmy, které nejsou schopny získat půjčky na průběžné financování. Jinými slovy, Trochu jsme tedy zredukovali ty průtahy, ale je potřeba je zlikvidovat. A teď proces rozhodování a přijímání nařízení. To je poslední věc k tomuto textu. Děkuji. Ano, děkuji srdečně Luigi Morgano za frakci SND. Děkuji, paní předsedkyně. Podle, mé, podle mého názoru po roce 2020 bychom mohli eh, zamýšlet určité eh, význačné inovace v rámci víceletého finančního rámce a je potřeba, abychom zdůraznili politické priority Evropské unie, abychom tohoto mohli dosáhnout. Evropský, evropské veřejné eh, vlastnictví, to by měla být jedna z našich priorit, jak říkala paní Triple před chvílí, abychom eh, reagovali na nový nárůst populismu, nacionalismu, na nedostatek pochopení značné části našich občanů vůči tomu, co může pro ně Evropa znamenat a co jim přináší. A potom, jak říkal eh, předseda komise Jean-Claude Juncker, při svém projevu o stavu Unie, tak potřebujeme skutečně demokratický postoj, postup. Je nutné, aby doba, délka byla také eh, konkrétně zmíněna. Takže podívejme se, jaké by ty priority měly být. Samozřejmě jsou to v podstatě stále stejné. Mobilita, to je jedna z našich priorit, nejen v oblasti kultury ostatně. Dále potřebujeme tady tuto mobilitu, kulturní mobilitu k tomu, abychom nabídli určitou vizi jiné, nové, inovativnější Evropy. A potom potřebujeme také zdůraznit to, co znamená občanství, občanský postoj. Pokud jde o mobilitu, tak se domnívám, že se všichni shodneme na tom, že bychom měli jít ještě dále než eh, současná situace, která se omezuje v podstatě pouze na program Erasmus, to znamená na eh, studenty, na univerzitní pracovníky. Zatímco ve skutečnosti nejde pouze o tuto mobilitu, je zde také problém s komunikací. Tak, aby tyto údaje ohledně mobility byly daleko lépe vnímány a pochopeny. Potom je zde další věc. Je potřeba bojovat proti nerovnostem. Čelíme zde eh, určité velice mm, živé, silné reakci evropských občanů vůči nerovnostem, takže je potřeba znovu zdůraznit a více se zaměřit na sociální pilíř. Já nejsem jediný, který si to myslí. Další parlamentní výbory to také požadovaly. Znamená to posílit za programy jako záruka pro mladé, je bojovat proti nezaměstnanosti zejména mladých, posílit iniciativy v tomto směru, posílit veškeré programy určené k šíření a propagaci kultury. Všichni jsme se účastnili programu Kreativní Evropa, Evropa pro občany. Takže domnívám se, že bychom měli také zdůraznit a více posílit náš požadavek určité minimální záruky. A zde je skutečně potřeba, abychom přešli od slov k činům, k něčemu konkrétnějšímu, aby to bylo uvedeno v život. Máme zde tedy obecné cíle, které jsme si vytyčili, ale musíme se také podívat na to, odkud bude kultura financována, protože nejde jen od částky. Když přejdeme z oddílu 3 k oddílu 1, tak to způsobí, povede to tady ke značným důsledkům. Já samozřejmě chápu stanovisko našich kolegů z rozpočtového výboru, ti, kteří zpracovávají rozpočet, mají často jiný pohled, ale Zdá se, že kultura není dostatečně zohledněna, není zde považována za prioritu nebo za jednu z priorit ale přesto stále opakujeme, že je to průřezová priorita. Ale pokud to je opravdu průřezová priorita, tak to prokažme a dokažme to i z hlediska rozpočtu. Pokud jde o ty priority, tak ty samozřejmě nejsou zadarmo. Je potřeba najít dodatečné prostředky a zde tedy můžeme mluvit o vlastních strojích Evropské unie. Děkuji. Nemlu- nevidím zde paní Tum, paní Bild. Chcete se vyjádřit? Ano, já bych měla dvě otázky. Často se říká, že je potřeba, aby ty programy byly jasnější, ale já jsem tam neviděla žádnou zmínku o rozpočtu na Evropský sbor Solidarity. Takže možná bychom to mohli rozdělit eh, na jasnějších, zdravějších základech, tak abychom to tam nedoplňovali v poslední chvíli. A v odstavci čtyři je věta význam mezi personální dimenze Evropské unie. Toto jsem velmi dobře nepochopila, pokud se jedná, zda se jedná o osoby, o lidi, o stát, nebo nějak jsem dobře nepochopila smysl této věty. Předsedkyně, děkuji. Nyní se dostáváme k dalším poslancům, kteří požádali o slovo a začneme paní Šojdrovou na jednu a půl minuty. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych se připojila k té výzvě, kterou tady zvedl kolega eh, Zdrojevský. Mm, myslím, že Brexit nemůže být pro nás jenom mínus, to, že odečteme peníze, odečteme lidi, ale my bychom měli říct, že ehm, tu mezeru, která tady vzniká, eh, musíme minimalizovat, aby prostě ty prostředky byly doplněny a aby eh, ta spolupráce a to, co představuje eh, Británie pro Evropu, aby mm, prostě to mínus bylo minimální. Eh, kolegyně Tripel velmi dobře použila eh, v tom svém třetím odstavci eh, slovo investice. My bychom měli jako výbor zdůrazňovat, že Erasmus, kreativní Evropa, to jsou investice do lidského kapitálu Takhle to vidíme a tohle je i, myslím, argument, kterému rozumí členské státy. Takže když budeme chtít přesvědčit, že potřebujeme navýšit prostředky v těchto programech, tak musíme říct, že sledujeme investici do lidského kapitálu ve zlepšení kvality vzdělávání, zlepšení kultury, dostupnosti kultury a reagujeme na výzvu digitalizace oba programy musí reagovat na výzvu digitalizace která před námi stojí a v obou programech to hraje velkou roli. takže navýšení v obou programech má logiku ve zvýšení kvality a ve výzvách které, na které reagujeme. kolegyně trpel uvedla migraci boj eh, proti hm, xenofobii radikalismu a tak dále to je permanentní výzva, samozřejmě nyní velmi výrazná, ale digitalizace je něco, co je do budoucna zcela zásadní a bez investic do lidského kapitálu se prostě s tím Evropa nevypořádá. Na tohle členské státy budou slyšet, budou tomu rozumět. Děkuji. Eh, děkuji vám, prosím. Eh, Silvia Costa. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já eh, souhlasím eh, s paní Tripel, i když si myslím, že bychom se zde měli zmínit o dvou věcech. Zde v tomto výboru musíme vyslat jasný politický signál usnesení na plénu k programu Erasmus musíme vyslat jasný eh, signál ohledně silného spojenectví v Evropě pro nové generace, tak aby Evropa byla atraktivnější, aby to bylo zajímavé pro občany, aby se zvýšila eh, úroveň dovedností a aby byla větší inkluze. Máme k tomu nástroje a musíme to dát do středobodu našeho zájmu. Musíme si jasně stanovit priority v rozpočtu Evropské unie eh, protože hm, Evropa se nachází v krizi, důvěra občanů a tak dále. Proto musíme být eh, chytří. A nejenom musíme hájit Erasmus, ale prostě musíme eh, ještě zintenzivnit Erasmus. Tato věc už se řešila v Bílé knize Eh, pana Junkra. Eh, rovněž se hovořilo o tom, že bychom měli dosáhnout alespoň 30 mladých, eh, kteří by byli v mobilitě. Nyní máme pouze 5 Můžeme hovořit o znásobení. Už se o tom hovořilo v usnesení o Erasmu. Být tedy moudří a udělat tedy velký krok ku předu nehovoříme pouze o univerzitě, ale sport, dobrovolné hnutí, větší přítomnost na školách. A po roce 2020 máme Evropský sbor Solidarity, který by měl mít svůj rozpočet. Možná bychom to měli dát do zprávy. Vzdělávací politika, kultura, tak jak řekl pan Zdrojevský, já s tím souhlasím. Eh, co se týče kulturního dědictví po Evropském roce, si myslím, že bychom měli hovořit o výhledu, protože v roce 2019 budeme mít novou agendu pro kulturu a tam by se měly zohlednit cíle a strategie, eh, které jsme řešili horizontálně eh, pokud jde o jiné záležitosti než ty, o kterých jste hovořila. Já eh, souhlasím s tím návrhem, je trošku provokativní, ale je zásadní kultura, ale rovněž eh, eh, musíme v tranši 3 mít také migraci, protože to souvisí s občany, musíme vyslat signál také v oddílu 1, více než ikluze, možná bychom měli tuto bitvu vyhrát společně. Děkuji, pan Messius. Um, as a... Děkuji. Jako Brit a Evropan velmi obdivuji evropskou kulturu a proto jsem rád v tomto výboru. Od svého nástupu do Evropského parlamentu jsem ale stále více zklamán tím, kolik lidí tady je, kteří stále nejsou ochotni přijmout, že Spojené království odejde ze, spoje, z Evropské unie. Británie bude nejlepší přítel Evropy, blízký soused, ale nebude to členský stát EU. Já si myslím, že řada lidí se nepoučila z Brexitu. Vytvářejí a představují karikaturu té diskuse. Říkají, že lidi, kteří chtěli Brexit jako já, jsou zlí a nepoučí se z toho. A budu reagovat na jednu věc, která to zdůrazňuje. Vy jste říkala, ano, máme subsidiaritu, ale. A pak jste mluvila o tom, jak by se mělici měli centralizovat. A v tom je právě problém. Pokud se nepoučíte z toho a nebudete vědět, co se stalo, tak se to objeví někde jinde znova. Takže evropská kultura je skvělá, velmi souhlasím s mnohými řečníky, že je potřeba dát prioritu Erasmu a že musíme najít imaginativní způsoby spolupráce studentů a akademiků přes hranice. Ale přátelství národů nevzniká v nadnárodních organizacích jako tata, kterou opouští Spojené království. Vzniká v srdci lidí. A právě mezilidskými vztahy a propojením různých společenství vybudujeme tuto budoucnost a ne tady nějakou slonovinovou věží jako touto. Děkuji. Děkuji vám, pane Matthewsi. To není, že my neakceptujeme, že Spojené království vystoupí z Evropské unie. My litujeme tohoto rozhodnutí, že jste to tak rozhodli, ale samozřejmě to má své důsledky a postoj parlamentu byl jasně stanoven v tom usnesení, které jsme schválili minulý týden a to, že e, Spojená král, Spojené království musí nést e, předmětné důsledky a že se musí e, upravit finance. Parlament hovoří jasně, ale to není, že by parlament s tím nesouhlasil, prostě to tak je a musíme se s tím naučit všichni žít, ale všichni. Pan Oflin? Dvě minuty. Um, Děkuji. Pokud si myslíte, že Brexit nesníží úroveň financování pro evropské kulturní projekty, a, tak žijete ve snech, protože Spojené království je jeden z největších čistých přispěvatelů. Takže i když se nebudou financovat britské programy, tak pořád ještě vám bude chybět zhruba 10 miliard euro za rok. A kulturní programy prostě musí přijmout část těchto úspor. Prostě Eh, si musíte utáhnout, eh, utáhnout opasky. A někdy, když potřebujete zefektivnit věci, tak to vede k větší kreativitě, protože jinak se pouze budou muset zvyšovat eh, příspěvky členské ostatních členských států, co se vnitrostátním státům nebude líbit a nebude se to líbit ani voličům. Hovořili jsme o navýšení xenofobie, násilí, rasismu v Evropě ale není tady řečeno, že eh, to z velké části činí islamisté a často migranti do Evropy během poslední desetiletí. Říkáme tady, že je problém integrovat migranty eh, a uprchlíky z jiných zemí, ale pochopitelně ti, kteří sem přijdou a kteří se rozhodnou žít v evropských zemích, eh, by měli přijmout hlavní kulturní hodnoty společnosti, do kterých přicházejí, ať už to je rovnoprávnost mezi muži, ženami, eh, či svoboda slova, či ochrana menšin, demokratická politika a podobně. A rovnost před zákonem například. Prostě zákona dbalí občané nezačali najednou, dělat škaredé věci. Prostě vychází to minimálně částečně schování některých, kteří přišli. Takže evropské finance by se neměly dávat do přeprogramovávání evropských občanů, aby pouze uvažovali v akceptovatelných rámcích. Já si myslím, že spíš by to chtělo, aby politici si uvědomili, jak to lidi cítí. Děkuji. Danke. Děkuji vám. E, paní Lebacka. V kontextě... Děkuji. Vzhledem k tomu, co říkali kolegové, především britský kolega, musím změnit to, co jsem chtěla původně říci. A to zásadně. Je jasné, že každé rozhodnutí má své důsledky. My pochopitelně bereme na vědomí rozhodnutí části britského národa, ale nikdy nebudu věřit, že ti, kteří hlasovali pro Brexit, hlasovali za to, aby britská mládež a britské univerzity nebyly součástí evropského akademického prostoru. Je v něm Rusko, <laughs> je v něm Bělorusko, tak prostě neuvěřím, že hlasovali pro to, aby tam nebylo Spojené království přece ne, nemůžeme věřit, že by hlasovali za to, aby se mladí Brité nemohli účastnit Erasmu. A ani neuvěřím v to, že ti, kteří hlasovali pro Brexit, byli proto, aby velká britská kultura se neúčastnila kultury evropské. Takže, když hovoříme o Brexitu a o nižších finančních prostředcích, tak já to chápu tak, že to bude se týkat i vzdělávání a kultury. Já ale věřím, že Velká Británie si to uvědomuje, že ví, že i když institucionálně nebude součástí EU, tak prostřednictvím kultury a vědy se stále může účastnit evropského života a kreativně ovlivňovat britskou, tedy evropskou budoucnost. Děkuji. Vielen Dank, Sabine Verheyen, bitte. Děkuji, Sabine Verheyen. Eh, musím eh, říci upřímně, já opravdu eh, mě zaujalo, že si naši britští kolegové dělají takové starosti o to, co se stane po roce 2020, protože ta snaha se účastnit není tedy příliš velká. Pro mě to je opravdu velice překvapivý zvrat. A nyní vážně. Já si myslím, že tady o nic e, takového to nejde, že by Evropská unie chtěla nějaké ústřední centralizované místo. Ne, tak to není. E, cílem Evropské unie je rozmanitost. A e, pokud je to ohroženo nějakým mainstreamem, tak to nechceme. Já si myslím, že bychom měli říci jasně, že Evropská unie žije z výměny a je důležité, aby i lidé z jiných oblastí se mohli zúčastnit výměny osvědčených postupů, aby se mohli navzájem poučit. A to zažili eh, Britové ve své dlouhé historii eh, a přizpůsobili mnoho věcí zvenku v Británii. A co se týče eh, budoucí spolupráce, tak musíme říci jednu věc. My potřebujeme mít jasný rámec financování a to v dlouhodobém horizontu. A musíme se nad tím eh, zamyslet, ale víme, že Británie už součástí nebude a bylo to jasně stanoveno ve stanovisku parlamentu. Musíme si eh, jasně stanovit, jaké budou ty podmínky, abychom se s tím mohli vypořádat. Je nám jasné, eh, že ten cíl, tedy práva a možnosti občanů, se týká i evropských občanů, ale i britských občanů, týká se to vzdělání studentů, týká se to dalších eh, kulturních výměn. Je důležité, abychom dále pokračovali ve spolupráci a musíme si eh, jasně stanovit ty priority pro další roky. Děkuji. Mám tady ještě tři žádosti o slovo a potom toto eh, kolečko ukončíme, protože v 10 hodin máme tady hosta, kterého nemůžeme nechat čekat. Julie Ward, eh, prosím za jednu minutu. Well, I'm a proud. Děkuji, já jsem také pišná britská evropanka a stydím se za to, že musím sedět v jedné místnosti s lidmi, kteří tak eh, špatně hovoří o evropském projektu, jehož cílem je spolupráce k míru a harmonii. Já nejsem původem politička, já jsem původem, původně pracovala s těmi nejchudšími komunitami a v těch nejchudších městech na severu Anglie, ve vzdálených oblastech. A já vím, že Evropská unie a kreativní a kulturní programy, které se nabídly mladým lidem, nejenom britským, ale také obecně To všechno bylo velice užitečné a umožnilo těmto lidem, mladým lidem, aby si zvýšili sebevědomí, protože když se setkávali s ostatními, tak si více naučili sami o sobě. Brexit je prostě katastrofa. Rozpadá se jim to, jak jsme konec konců viděli na sjezdu konzervativní strany nedávné. Davis, David, David Davis se ani dokonce neobjevil na těch vyjednáváních tento týden a Theresa May řekla, že to je nějaká hra. Prostě britská značka je poškozená. To už mě říkali lidi z reklamy před několika týdny, takže kolegové Britové máme velký problém. Není to moje generace a vaše generace, kteří za to zaplatí. Zaplatí za to mladí lidé. A opravdu musím říct, že se strašně stydím, že Patrick Owen tady může sedět v tomto výboru se svými islamofobními a xenofobními názory. Zrovna já jsem si pozvala mladé muslimky ze svého ze svého volebního obvodu, konkrétně jednu, protože to je opravdu vedoucí osobnost a sejdě, klidně se s ní setkejte a řekněte jí tady tyhle ty ostudné věci. Já si opravdu myslím, že je to hamba, že tady takhle mluvíte. Děkuji vám, pan Diakonu. Existuje jednorčení. Nebo začnu jinak. Co je to egoista? Egoista je člověk, který se stará více o sebe než o ostatní. Existuje také ale rčení, které to staví naopak, že egoista je ten, který se stará jenom o ostatní. A Spojené království se rozhodlo, my to určitě nějak zvládneme, jako jsme to zvládli vždy. Naše velké hospodářské pokroky byly zrozeny z kultury. Podívejme se třeba na renesanci. Děkuji vám, Messerschmidt. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se nechtěl nyní eh, vyjadřovat, ale po tom, co jsem si tady vyslechl tu britskou diskuzi, Eh, tak eh, jsem si eh, řekl, že bych vám mohl něco k tomu říci. Chtěl, chci vám připomenout, že pozítří nebo brzy po Brexitu dojde doba, kdy opravdu myslíte si, že Británie, což je eh, druhý eh, nejdůležitější člen eh, NATO, důležitý člen G7, země, která je tak důležitá v mezinárodním měřítku, takže nějakým způsobem se jí to nedotkne v rámci Atlantiku, ne. Tady to je země, kam přišel Napoleon a jiní, ale Británie Eh, bude eh, dále eh, nést bude mít tu vedoucí úlohu ve světě v mnoha oblastech. A nezapomeňte na to, kolegové, vy jste <clears throat> tak nadšení tady z tohoto evropského projektu, ale prosím, tady tuto pochodeň, kterou ponese Británie, tak ta možná bude lepší alternativou pro jiné členy. A pokud nebudete naslouchat a pokud Mm, budete a hájit pouze to, co máte, tak eh, a jenom nám říkáte, že jsme islamofobové a xenofobové a že jsme proti, eh, že jsme proti tak jste ještě horší, než jsem si původně myslel. Děkuji. Já bych chtěla zdůraznit, já si nemyslím, že někdo v tomto parlamentu nerozho- nerespektuje rozhodnutí britského lidu. Britský lid většinově rozhodl o vystoupení z Evropské unie. Litujeme toho, ale je to prostě tak. To, co teď musíme udělat v tom, tady v tomto parlamentu v Evropské unii společně je rozhodnout, jak se dále zorganizujeme a jednání probíhají takže musíme vla- a teprve až potom a o tom to rozhodneme, tak se budeme bavit o tom, jak budou vypadat příští budoucí vztahy s, s Velkou Británií, ale neslyšela jsem od nikoho, že by nějak my, my respektujeme a akceptujeme rozhodnutí, nikdo nepochybuje o tom, že Velká Británie se s tím vypořádá a to, co my musíme teď zorganizovat, to, co bude následovat prostě v našem eh, zájmu, v zájmu Evropské unie. Nic víc a nic míň. A proto bych chtěla ještě zdůraznit to, co řekla kolegyně Sabine je to překvapivé, eh, jak velmi vyjadřujete obavy nebo starosti ohledně víceletého finančního rámce po roce 2020, kterého se už Velká Británie účastnit eh, nebude, takže nechte nás prostě řešit naše problémy po roce 2020, vy si budete řešit svoje problémy po roce 2019 a doufejme, že budeme nadále žít ve přátelském svazku a nadále budovat naše vztahy. Nejde prostě zde o nic více a o nic méně Nicméně srdečně vám děkuji za tuto eh, zajímavou debatu. Ještě se obracím na komisi, zda se přeje vyjádřit a potom Helga Triple ještě na závěr. Helga musí chviličku eh, odejít, ale potom ještě... Já tady musím na chvilku odejít, takže Helga bude předsedat chvíli místo mě, ale potom se za chvíli zase vrátím. Děkuji. So I ask back, is the commission going to speak? Předpokládám, že komise chce vystoupit, tak prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za to, že jste nám dala slovo. S vaším dovolením jenom velmi stručně vystoupení ve francouzském jazyce. Děkujeme mnohokrát za tento návrh stanoviska. Je důležitý a doufám, že přispěje k obraně těchto programů, během vyjednávání o dalších rozpočtových prioritách po roce 2020. Sledujeme tuto diskusi s velkým zájmem. Co se týče rozpočtového posílení, tak jsme si to vyslechli a děkujeme tomuto výboru na zásadní, za zásadní příspěvek. A hovořili jste o Erasmu Plu a o Evropských sborech Solidarity pro další období. To jsou všechno důležité věci. Co se týče víceletého finančního rámce, tak předseda Evropské komise 13. září během svého projevu o stavu Evropské unie vytyčil další směr pro tento nový rámec. A komise předloží v květnu 2018 obecný návrh podle této cestovní mapy. A pak máme programy a nástroje financované z rozpočtu. Ta hlavní práce již začala a předpokládám, že v druhé polovině příštího roku přinese ovoce, kdy Evropská komise předloží konkrétní návrhy týkající se programu Erasmus+, Tvůrčí Evropa a Zbory Solidarity. Budeme muset vzít ale také úvahu eh, poučení z realizace v tomto období, ale také rozpočtové dopady vystoupení Spojeného království z EU a také zavádění nových evropských priorit. Tyto dvě věci jsou velmi úzce provázány. Závisí jedna na druhé. A obecně bych jenom nakonec řekl, že Evropská komise se snaží zjednodušit vytváření těchto programů, zefektiv, zefektivnit je a dosáhnout větších synergií mezi programy. Tak, abychom maximalizovali dopad každého utraceného eura. Jde nám o výkonnost a efektivnější realizaci. Děkuji. Také děkuji a znovu si vezmu slovo já. Musím říci, že se mě ta rozprava velmi líbila, protože to byla politická rozprava, která často neprobíhá ve výboru, spíše v plénu, ale bylo to užitečné. Kolegové Eflin, Messerschmitt, Bilder a ostatní. Chtěla bych především jasně říci, co už konec konců jsem říkala já a předsedkyně, já zcela beru a akceptuji demokratické hlasování britských občanů. Máte právo, pokud chcete odejít, odejděte, ale nemůžete být zároveň vevnitř a zároveň venku. Musíte nést všechny důsledky. Já myslím, že to bude nevýhodné pro evropské občany ve Spojeném království a pro britské občany, ale pokud chcete, akceptuji to. Z politické úrovně říkám, že mi je to líto, protože si myslím, že vznikne pro britské občany řada sociálně ekonomických problémů. Vy na to máte úplně jiný názor, to já beru. Jsem demokratka, akceptuji váš rozdílný návrh, ale stejně tak jako vy, i já mám právo se politicky vyjádřit. Ano, klidně odejděte a neste důsledky. Možná třeba za deset let se uvidí, jestli jsem měla pravdu já nebo vy. Uvidíme. Takže nejde o to, že nepřijímám demokratické výsledky hlasování. Přijímám, i když se mi ty výsledky nelíbí. Stejně tak, jako třeba přijímám rozhodnutí Evropského soudního dvora, když se mi nelíbí. Prostě přijímám to proto, protože jsem osoba, která má ráda právní stát. Teď k politické otázce budoucnosti Evropské unie. Jestli je tedy možné nadnárodní a národní demokracie sloučit a zároveň udržet princip subsidiarity? Já myslím, že ano. Ale je potřeba, aby občané chápali, že v 21. století je prostě hloupost se vracet k nacionalismu a národním státům. Vím, že to vidíte jinak, já to přijímám. Já si myslím, že nadnárodní demokracie, národní demokracie, regionální a místní demokracie je slučitelná se subsidiaritou. Zpráva věcí veřejných na více úrovních je řešení 21. století. Teď, co se týče násilí, no ono to není tak jednoduché, jako jste říkal vy. Nejde jenom o radikalizované muslimy. Ano, máme tady s nimi problém, ale zároveň tady máme antisemity. A máme tady extremisty na levici a na pravici, kteří jsou také násilní a nedemokratičtí. Proti tomu musíme bojovat. Cílem našich programů proti radikalizaci je bojovat proti všem druhům násilí. My v Německu máme NSU a známe problémy. Měli jsme teroristy na levé i na pravé straně eh, z různých náboženských eh, z různých náboženských prostředí a pokud nebudeme schopni proti ním bojovat, tak to bude velmi nebezpečné pro naše občany. Musíme na tom pracovat a v rámci víceletého finančního rámce a programů v oblasti kultury, sociální inkluze se o to snažíme. A chci ještě jednou říci, že máte právo odejít, ale budete muset přijmout veškeré důsledky. A uvidíme nakonec, komu dá čas za pravdu. Teď o tom nemůžeme nějak rozhodovat, potřebujeme si to zažít a pak uvidíme. Takže jsem nespochybňovala velikost Velké Británie. Ano, je to silný stát, který má skvělou tradici, je to dobrý hospodářský aktér, má řadu problémů stejně tak jako můj členský stát Německo. Takže o tom není potřeba diskutovat. Teď k ostatním kolegům, kteří nespochybňují existenci Evropské unie, chtějí jenom zlepšit. Ano, měli bychom být ambiciozní. Budu se těšit na vaše pozněvací návrhy. Myslím si, že velká většina těchto návrhů bude zvyšovat ambici. Chceme zlepšit Erasmus+, tvůrčí Evropy, Evropu a všechny další programy. Chceme poskytnout evropské veřejné statky. To je naší povinností. A chceme trvat se na pojmu evropské občanství, nejenom občanství jednotlivých států. Chceme zlepšit mezilidské kontakty ale ne centralizovaně, nejbrž decentralizovaně. A jako liberálka zelená bych spíše hovořila o investicích do osobního rozvoje spíše než lidského kapitálu, ale politický cíl je stejný, je to jenom formulační otázka. Pochopitelně chceme mít kvalitní kvalifikace, ale zaměstnatelnost je sice důležitá, nicméně není to jediný cíl vzdělávání. Existují jiné části lidského osobního rozvoje, které vycházejí ze vzdělávání, ale jejím cílem je spíše eh, pocit osobního naplnění. Budu tedy určitě spolupracovat, budu se na to těšit. Děkuji za kontroverzní diskusi, která to ovšem byla velmi užitečná. Děkuji vám. Okay, now we come to the next point. Um... Další bod a přejdu do Němčiny, protože to tady mám napsáno německy. She's coming. Okay. Um, number seven of our agenda, Aussprache mit mehr. Uh, další bod je výměna názoru s ředitelkou překladatelského střediska pro instituce Evropské unie Mary Kiloranovou. Takže to je tedy další bod našeho jednání, jak jsem říkala, výměna názoru s paní Mary Kiloran ředitelka překladatelského střediska pro instituce Evropské unie. Jak víte, výbor pro kulturu také odpovídá za jazykovou rozmanitost a jazykovou politiku, což je věc, která nám velmi leží na srdci. A samozřejmě máme velký zájem o práci překladatelského střediska. Na poslední schůzi koordinátorů nebo koordinátorek, abychom tak řekli, bylo přijato rozhodnutí zavést osobní kontakt, přímější kontakty se střediskem a pokračovat v něm. Bylo zde také zpracováno stanovisko k rozpočtu zpravodajem. Je kolega Zdrojevský. Já bych nyní chtěla udělit slovo paní Kiloran, aby nás informovala o práci překladatelského střediska. Asi 10 až 15 minut máte, paní Kiloran, čas na váš projev, tak prosím, máte slovo. Good morning. Good morning everybody. Um... Dobré dopoledne. Především jsem chtěla poděkovat za příležitost vystoupit v tomto výboru. Děkuji vám za čas a je to konec konců poprvé, co překladatelské středisko dostalo tuto možnost prezentovat svou práci. Máte v popisu práce a v gesci i vícejazyčnost, takže to je určitě dobrá příležitost. Nejprve pár slov o tom, kdo jsme a co děláme. Vím, že budeme, budete mít stanovisko k absolutoriu za rok 2016 k našemu středisku a proto také budu hovořit o práci v roce 2017. Toto středisko vzniklo v roce 1994 v Lucembursku, aby poskytovalo překladatelské služby pro sedm klientů a začali jsme fungovat v roce 1995. Následně se rozšířila eh, novelizací nařízení v roce 95 naše role, tak abychom mohli překládat i pro služby, které mají vlastní služby. A to na dobrovolném základě. Prostě pokud mají evropské instituce nějakou práci navíc, tak ji můžeme dělat my. A také jsme dostali druhý mandát e, přispívat k meziinstituční spolupráci. Jinými slovy, tedy jsme překladatelský servis, který se financuje víceméně sám, takže dostáváme prostředky z evropských agentur a institucí za poskytované služby. Z evropského rozpočtu nedostáváme příspěvek, byť je tam položka v evropském rozpočtu. Máme správní radu, já jsem tedy ředitelka a jsem přímo podřízena správní radě. Máme dva cíle. Za prvé jsme sdílený překladatelský servis, který tedy poskytuje tyto služby pro evropské agentury a orgány a evropské instituce že mají práci, kterou, nebo překladatelskou práci, kterou neřeší interními zdroji. Byli jsme založeni z následujících důvodů. Působíme tedy pro agentury a pro orgány Evropské unie a proto je jasné, že e, jedním z našich cílů je, aby se ušetřilo na objemu nebo díky objemu a aby se příliš nefragmentalizovala překladatelská služba. Jenom krátce k vývoji od roku 1995. Rozšířuje se počet překladů, pochopitelně, protože časem se rozšířuje počet jazyků. V roce 2016 jsme přeložili 10,5 milionů stránek od sama začátku svého založení. A když se na to podíváme, tak vidíme, že tento objem se navyšuje tak, jak se zvyšuje počet našich jazyků od roku 1994, podle toho, jak se zvyšovali úřední jazy, zvyšoval počet úředních jazyků, se také zvyšoval počet překladatelů. Ale od roku 2009 jsme zaznamenali zásadní škrty eh, našeho stavu, protože rozpočtový orgán si trval na tom, že veškeré instituce a agentury musí snížit počet zaměstnanců o 5%, a ještě kromě toho navíc a Evropská komise stanovila další pětiprocentní škrt pro agentury našeho typu. Takže teď máme 195 pracovních míst. Když se podíváte na období 2012 až 2017, tak uvidíte, že došlo ke seškrtání 20 eh, míst, tedy 9,3 A kromě toho ještě budeme muset v roce 2018 škrtnout dvě další místa pokud rozpočtový orgán to takto rozhodne, tak to uděláme stejně, tak jako jsme naplnili ta rozhodnutí. Na druhou stranu ale musím říci, že jsme se skutečně dostali na kritickou hodnotu, kterou potřebujeme, máme-li poskytovat své služby. Pokud budeme škrtat ještě dále, bude to mít dopad na kvalitu služeb, které poskytujeme klientům. Teď jenom ke klientům. V tuto chvíli máme 65, jsou to agentury, orgány a instituce Evropské unie podle zakládajícího nařízení většiny agentur, tyto agentury musí používat nás jako poskytovatele překladatelských služeb. Naši klienti jsou v různých sektorech po celé EU, od životního prostředí, dopravu, justiční a policejní spolupráci. Jsou to tedy všechny sektory. Teď, co se týče služeb, tak těch máme také celou řadu, od pochopitelně překladu po jazykové poradenství a titulkování. Jaký máme podnikatelský model nebo ekonomický model? V tuto chvíli všude roste uh, důležitost efektivity. My nejsme subvencováni a máme velmi efektivní hospodářský model. Probíhá to tak, že v řadu věcí zadáváme externím překladatelům a potom provádíme kontrolu kvality u nás prostřednictvím svých interních překladatelů. Také plně respektujeme politiku vícejazyčnosti. Stavíme se ke všem jazykům stejně, co se týče nákladu, ať už nás dodavatelské řešení stojí kolikoliv. a překládáme, pokud je potřeba, i neevropské jazyky. Ty představují zhruba 1 až 2 objemu překladu. Jak vidíte, každoročně produkujeme zhruba 750 tisíc stránek, z jehož velká část jsou evropské eh, ochranné známky, tedy pro IPO, EPO. Co se týče zdrojových a cílových jazyků, většina překladů je z angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny a polštiny a pak se překládají do různých 24 jazyků. Teď, co se týče systému zajišťování kvality. Ten je velmi přísný. Máme zvláštní výběrová řízení. Naši klienti totiž pracují v různých oblastech a proto musíme zajistit, abychom měli k dispozici vyškolené externisty, kteří jsou schopni poskytnout kvalitní překlady třeba v oblasti železniční dopravy, letecké dopravy, práva a podobně. Potom také máme dynamický klasifikační systém, který hodnotí tyto externisty překladatele. Teď jenom krátce k našim úspěchům v roce 2016. Já jsem byla v lednu jmenována a následně jsme se rozhodli, že stanovíme pětiletou strategii pro pětiletý mandát ředitele. Takže jsme vytvořili tuto strategii strategii a naší vizí v rámci té strategie je, že chceme být opravdu dokonalým sdíleným poskytovatelem těchto služeb pro všechny agentury a tělesa Evropské unie do roku 2020. Vytvořili jsme navíc nový systém pracovních toků, jmenuje se ECDT a máme tam nové portfolio klientů překladatelů na volné noze a, a nové rozhraní, které umožňuje zvládat překlady tak, jak přicházejí. Teď, co se týče překladu, tak v roce 2006 to bylo skoro 750 tisíc stránek, s tím, že ochranné známky představovaly zhruba 61%, ostatní dokumenty představovaly zhruba 38%. Teď, co se týče největších klientů. EU IPO, ECHA, e EMA, Agentura pro základní práva FRA a EASO. Také jsem si říkal, že by asi bylo vhodné se podívat na plnění rozpočtu v roce 2010 až 2016, abyste viděli, jak to vypadá i z finančního pohledu. Od roku 2010 do roku 2014 jsme vydělávali více, než utráceli. Od roku 2015 jsme se rozhodli deficit, pro deficitní rozpočet a to z toho důvodu, že jsme potřebovali utratit přebytky z předchozích let. V roce 2011 totiž středisko vytvořilo rezervu pro cenovou stabilitu v kontextu fluktující poptávky od klientů. A tato rezerva nám umožnila pokrýt negativní rozpočty za poslední dva roky. Nicméně rozpočtový orgán a ostatní zainteresované strany říkali, že tato rezerva by měla být snížena a následně se středisko rozhodlo od roku 2015 pro deficitní rozpočet. Ale musím říct, že vždy jsme byli schopni vyrovnat svůj rozpočet na konci roku. To je pochopitelně zcela zásadní, chceme-li mít dobré finanční řízení. Během tohoto období cena za standardní stránku fluktuovala tak, jako se měnila poptávka od klientů. Pochopitelně je to propojeno. Snižují se ceny v roce 2015 a to je navázáno na deficitní rozpočet. Od roku 2017 jsme také zavedli novou, jazykovou, tedy, eh, novou cenovou strukturu pro dokumenty, tak abychom tedy snížili ten přebytek nakumulovaný za posledních let pro tuto chvíli tito klienti v podstatě využívají toho, že už máme překladatelské paměti a e, nemusí platit za obsah, který už byl předtím přeložen. S tím, že naši klienti zatím ušetřili za překlady zhruba 16% ročně, což je poměrně slušná částka a klienti to vítali. V budoucnosti ale se dá předpokládat, že se ta cena navýší protože nová cenová struktura určitě sníží rozpočtový přebytek z předchozích let. Stanovili jsme deficitní rozpočet, který ale nemůže být udržen dlouhodobě a proto je nezbytné, že nezbytné v budoucnosti navýšit cenu překladu. A na závěr jsem si říkala, že i v souvislosti s tím, že máte v gestci vícejazyčnost, bych krátce pohovořila o vašem příspěvku k vícejazyčnosti v EU. Určitě se shodneme na tom, že vícejazyčnost je důležitá pro legitimitu Evropské unie. Občané musí být schopni komunikovat vlastním jazykem s EU. A my v tom sehráváme svou roli, protože poskytujeme překladatelské služby do vyžádaných jazyků. Například terminologická databáze IAT je největší interinstituční databáze, kterou naše středisko spravuje za evropské instituce a když se podíváte na počet přístupů k této databázi, tak je obrovský. 6,5 milionu veřejné databázy a 8,5 milionů té meziinstituční databázi. A v tuto chvíli se pracuje na druhé verzi EAT, ta bude k dispozici v roce 2018. Dalším příkladem takovéto spolupráce mezi institucemi je tato databáze. Pracujeme tedy pro vícejazyčnost a když se třeba podíváte na naši spolupráci s Evropskou agenturou pro chemické látky, tak oni třeba dali na své internetové stránky eh, terminologickou databázi chemických látek ve všech úředních jazycích Evropské unie. A dalším příkladem je, Evropský ústav pro genderovou rovnost, tam jsme pro ně vytvořili tezaurus a glosař, který v tuto chvíli je k dispozici v angličtině a bude převeden i do dalších evropských jazyků. Na tom se v tuto chvíli pracuje. A jenom teď ještě EASO, Evropský úřad pro podporu a migrace. Tam máme relokační program, který umožní a, najít informace o relokačních programech v angličtině a arabštině a řadě dalších neevropských jazyků. To byl jenom další příklad. A na závěr. Od roku 2014 jsme u evropských agentur eh, udělali průzkum přístupu k vícejazyčnosti. Od roku 2014 do roku 2016 došlo k určitým změnám, k realizaci těchto politik vícejazyčnosti v agenturách. To tež platí i pro vícejazyčné internetové stránky, které mají tyto agentury. Doufám, že na samý konec můžu zmínit naši internetovou stránku, kterou máme k dispozici ve 24 jazycích Evropské unie. Takže paní předsedkyně, doufám, že jsem tím poskytla informace o tom, co děláme a budu k dispozici pro vaše dotazy. Děkuji. Dank für diese, glaube ich, spannende Einleitung in Ihre Sorry. Vielen herzlichen eh, Děkuji vám mnohokrát. I z mé strany eh, bylo to opravdu velice zajímavé, jak jste nám eh, představila svoji práci, kterou ne všichni dobře známe. Bylo to opravdu velmi užitečné a i já vás ještě jednou srdečně vítám v našem výboru. A nyní pan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 bych chtěl poděkovat tady za eh, tyto informace. A myslím si, že eh, bylo dobré rozdělit eh, v této zprávě to podle jednotlivých zemí. A udělali jsme to proto, abychom se dozvěděli více abychom měli lepší představu o tom, jaké úkoly dnes toto středisko má, ale um, nečekal jsem tolik uh, překvapení, které zde zazněly. Většina těch překvapení je tedy pozitivních. Všechno, co <coughs> mm, jak to vlastně funguje, protože tady vlastně vy jste eh, v ekonomickém prostředí, jedná se o hospodářskou soutěž, prostě jste v podnikatelském prostředí. A e, vy jste tady hovořila o zaměstnancích, kteří e, mají e, stále více práce, ale rozpočet je menší a možná to zatím nebude mít dopad ve mm, střednědobém horizontu, ale v dlouhodobém horizontu ano. Eh, takže možná bychom měli žádat, aby se eh, snižování stavu zaměstnanců pozastavilo. Eh, komise zde není, ale my se vynasnažíme předat náš názor odpovědným osobám. My si myslíme, že je důležité se zde zaměřit na několik zásadních věcí. Za prvé musíme chránit multi, vícejazyčnost, rozmanitost a databáze se musí rozšířit. Nesmíme zapomenout, že určité jazyky přicházejí o terminologii. Protože eh, jsou to třeba slova, která považujeme za zastaralá, ale měla by pořád být v té databázi. Eh, také co se eh, mm, týče stážistů, tak to mm, vidím, že také došlo ke snížení. V rámci eh, vícejazyčnosti tak musíme podpořit osoby, aby se dostali na pracovní trh. A dnes navštěvujete eh, výbor, kde není potřeba zdůraznit, že jazyky představují bohatství a že je to důležité, abychom lépe analyzovali určité jevy. A v rámci krize musíme hledat eh, cesty z různých problematických situací. Já vím, že vy eh, nemáte v portfoliu tlumočení, ale eh, překlady, které poskytujete agenturám a orgánům, ale eh, samozřejmě ta spolupráce mezi jednotlivými institucemi je také velmi důležitá a já vám děkuji za tuto spolupráci. Eh, ten váš názor je určitě určitě vnímán pozitivně a je důležité, abyste pořád zdůrazňovala, že se dále nemůžou snižovat stavy zaměstnanců, protože to bude mít vliv na kvalitu. Já myslím, že jménem našeho výboru vám mohu eh, poděkovat za vaši eh, prezentaci, která byla opravdu velmi přesná. Děkuji vám. Děkuji, Sabine Frhain. Ano, já bych chtěla také za sebe srdečně poděkovat za vaši prezentaci, za ten vhled do vaší práce. Já bych se měla jednu otázku k určitému bodu. Hodně relativně zadáváte externě mm, překladatelům kteří pracují mimo tedy vaše středisko, často narážíme na situaci, která vyplynula z rozpravu u anglického textu, který byl zdrojový text například, i, že vlastně angličtina bývá často ten hla, zdrojový jazyk, ze kterého se překládá do ostatních jazyků a často je problém, že třeba anglické slovo má deset různých eh, významů, které se dají různě vykládat, různě interpretovat. Jak vlastně zajišťujete, i tedy s těmi vašimi, s těmi agenturami nebo s těmi externími eh, překladateli, že skutečně je vybráno to správné slovo, zasazeno do správného kontextu, protože jinak například by to potom mohlo mít zcela jiný eh, význam a často se to taky stává, nebo občas v diskusích, že anglický text je správný, ale v eh, přeložených textech v jiných jazycích to tak nesedí tedy. Jak tedy se tady toto řeší ve vašich překladech? Děkuji. Já si myslím, že to je velice důležitá otázka pro nás, protože to se stalo již častěji, zejména právě tehdy, když jde o nějaké technické debaty, které eh, pravděpodobně jsou také obtížné tedy pro, nebo nejsou zprostředkované přesně překladatelům, protože musí řešit určité technické záležitosti nebo specifické oblasti, ve kterých se třeba konkrétně ne, tak dobře nevyznají nebo nejsou na ně specializované, ale jinak nám velice ulehčují život díky svým překladům. Takže určitě často potom zjistíme, že jako bychom mluvili o různých eh, podkladech textu. Někdy vlastně zjišťujeme, ano, ano, mluvíme o něčem vlastně jiném, takže myslím si, že tato otázka je opravdu velmi relevantní. Paní Kosta. Silvie, máš slovo. Ano, děkuji. Já jsem chtěla vám skutečně také poděkovat za tento velmi obsáhlý a zajímavý přehled, užitečný nejen pro náš parlamentní výbor, ale samozřejmě pro celý Evropský parlament. Takže jsme vám opravdu vděční. Už v loňském roce jste řekla, jak často trpí, jak trpíte těmi rozpočtovými škrty, že ty nové politiky vás skutečně velmi zasahují. Je zde také otázka ehm, možnosti mít záporný, deficitní tedy rozpočet nebo určitých ehm, záloh. Vy jste vlastně využili všechno a uplatnili všechno pro to, abyste snižovali vaše náklady Domníváme se, že je to obecné, chválihodné úsilí, ale teď bychom měli znovu se zamyslet nad možným navýšením. A protože zde hovoříme o zprávě našeho kolegy eh, Strulského a tedy o části evropského rozpočtu, tak se myslím, že bychom se měli na věci podívat nejen z hlediska rozpočtu na rok 2018, ale také z pohledu víceletého finančního rámce. Také jste hovořila o nových službách, které byste chtěla, chtěli používat. O co se přesně jedná? Online překlady, tedy automatizované překlady. Všichni víme, že to představuje určité riziko. Je tedy možné přemýšlet o kvali- zajišťovat kvalitní automatizované překlady? To je otázka, kterou jsem vám chtěla položit. A potom, když využíváte externí agentury, jak jste říkala, tak jak je možné zaručit eh, kvalitu nejen že přesného překladu. Často jsou tam totiž eh, právní otázky nebo určité kulturní niance. Například, když se podíváme na italský překlad anglických textů, tak někdy ty překlady nejsou dokonalé vzhledem třeba k rozdílnému právnímu prostředí. Já vím, že samozřejmě vy dbáte na to, aby to prostředí nebo ten kontext byl správný, ale když využíváte externí agenturu, tak jak hodnotíte a zajišťujete tu kvalitu? Jsou to skutečně osvědčené agentury na trhu? Další řečník. Um, I just want to say... Děkuji. Velmi si cením vaší podrobné prezentace. Tento výbor by se měl skutečně stavět za vícejazyčnost. Máme to v gesci, jakožto výbor, zajistit respekt eh, jazykové rozmanitosti a podporovat ji. Takže ve svých politických skupinách ji musíme prosazovat, také v různých výborech. Také bylo zajímavé podívat se na seznam těch dalších neevropských jazyků, ve kterých pracujete. Já si myslím, že o tom lidi moc nevědí. A je to určitě důležité pro naše vztahy s dalšími zeměmi. Máme také strategii kulturní diplomacie s Federico Mogherini. Takže to je určitě důležitou součástí. Ráda bych tedy vyjádřila podporu a myslím si, že je skvělé, že jste dnes přišla odprezentovat svou činnost. Já dávám mladým lidem možnost přijít ke mně do kanceláře a podívat se na to, jak funguje Evropský parlament. Velmi často. A řada z nich přišla právě proto, že mají zájem o jazyky. Mohli se třeba setkat s tlumočníky, bylo to pro ně velmi zajímavé. Nevím, jestli existuje možnost, aby se setkali i s pracujícími z vašeho střediska. Děkuji. Já bych chtěla se teď obrá- obracím se na komisi. Zda má tedy nějaký příspěvek, zda se chce připojit k naší diskusi, tak prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, eh, já bych chtěl zdůraznit že komise je eh, přesvědčena, proč Evropská eh, komise jako eh, zákonodárce stanovila v roce 1994 to, co stanovila, takže to je věc, která stále platí. Tento model by se měl zachovat, protože je nejefektivnější z hlediska nákladů a už několikrát se zopakovalo, že vícejazyčnost je zcela zásadní pro evropské orgány a musíme toto také zajistit pro evropské občany. Eh, co se týče eh, snižování stavu zaměstnanců, tak zde bych chtěl eh, zdůraznit, že o tomto snižování se jedná rok od roku a vždy to schválí tři instituce, komise, parlament a rada. A rovněž eh, bych chtěl poukázat na to, že počet eh, zaměstnanců eh, zůstane ve stejné podobě jako v roce 2018 a nepočítá se s dalšími škrty pro rok 19 a 20. Děkuji vám, komise. A nyní bych chtěla dát opět slovo paní Kiloran, aby zareagovala na všechny dotazy. Děkuji vám. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já se pokusím eh, zareagovat na všechno, co zde dnes eh, zaznělo z úst poslanců, co se týče snížení stavu zaměstnanců a jiných škrtů, tak to je prostě život a my se snažíme poskytovat co nejlepší služby našim klientům. Já ráda eh, slyším z úst komise, že eh, stav zaměstnanců eh, zůstane neměný po roce 2018, přestože existují škrty mm, i v jiných oblastech, ale prostě to je mm, současná situace. Co se týče stážistů, my bereme stážisty, kteří stráví v našem středisku čas a učí se, jak překládat a k tomu, co řekla paní Ward, my jsme určitě eh, otevřeni a eh, rádi mm, přijmeme toho, kdo o to eh, požádá a ty pozice, které nabízíme, se pravidelně zveřejňují. Co se týče najímání třetích stran, outsourcování, to vždy bylo středobodem našeho modelu podnikání. Když se podíváme, jak to vypadá dnes v institucích, tak dnes se uplatňuje Eh, tento model. Ta realita je, že během příštích eh, let instituce budou stále zvyšovat eh, najímání externích stran. A ten náš hospodářský model byl velmi efektivní. To outsourcování je nedílnou součástí naší prací, ale musíme postarat o to, aby ty dokumenty byly kvalitní, než to dáme našim klientům. Jak zaručíme kvalitu našich překladů? My uspořádáváme máme ehm, veřejné soutěže v různých oblastech eh, životní prostředí, eh, právní záležitosti, letectví a tak dále. Takže pro nás je eh, důležité, aby ty agentury měly tuto expertízu. Také je důležité, abychom měli stejnou terminologii, protože překládáme-li do tolika jazyků Evropské unie, tak je důležité tuto terminologii eh, eh, zachovat. A tady se o tom také hovořilo. Naše zkušenost nám také ukázala, že kvalita zdrojových textů je zcela zásadní, pro. Pokud ten zdrojový text není nejkvalitnější, tak potom eh, překladatelé eh, budou mít problémy s tím mm, textem, aby ho mohli dobře přeložit. Eh, chtěla bych připomenout, že angličtina je hlavním zdrojovým jazykem, my ale dostáváme dokumenty i v jiných jazycích. My se snažíme pracovat co nejlépe pro dobro našich klientů my eh, pracujeme na základě toho, co po nás chtějí naši klienti, do jakých eh, jazyků se překládá. Pokud jde o dotaz paní Kosty, nové služby ve strategii od roku 2016, my plánujeme dále pracovat v rozvoji našich služeb, ale chceme přijít s novými službami a my eh, třeba budeme poskytovat eh, službu překladu webových stránek, protože eh, jednotlivé agentury mm, jsou stále více jazyčné a my je tedy vyzýváme, aby si nechali přeložit webové stránky. A v naší pětileté strategii eh, chytáme strojový překlad. My pracujeme velmi úzce s komisí, pokud jde o strojový překlad, to je MT8EC, e tak to se jmenuje tento model a bude to zaintegrováno do našeho prostředí ECDT. Samozřejmě eh, strojový překlad může být eh, pouze podporou pro práci člověka. Eh, práce člověka je zcela zásadní. Strojový překlad je pouze pomocí pro to, aby se naše práce zrychlila a zlepšila kvalita konečného produktu. Doufám, že jsem zareagovala na všechny dotazy. Co se týče nákladové efektivity, ten model, který nyní eh, máme, tak nám pomohl snížit eh, náklady na překlady, protože my díky tomu, že outsourcujeme, tak eh, nemáme takovou potřebu stálých překladatelů, protože kdybychom pouze outsourcovali, a přímo to dali eh, klientům, tak tam bychom nemohli zaručit kvalitu. A právě je zcela zásadní, aby ti naši eh, zaměstnanci eh, kontrolovali kvalitu. A doufám, že to je vše. Ano, mnohokrát vám děkuji za to, že jste dnes přišla, že jste odpověděla tak dobře naše, na naše otázky a především za to, nebo v prvé řadě, co se co jsem za to, že my jakožto výbor tedy jsme příslušní také za otázky mnohojazyčnosti a překladu a myslím si, že je to takový začátek nádherného přátelství kde si myslím, že kriticky konstruktivním způsobem, doufejme, budeme i nadále velmi dobře spolupracovat a ta dnešní výměna názorů byla takovým výchozím bodem, eh, která bude to pokračovat i v budoucnosti, takže ještě jednou děkuji, že jste dnes přišla, děkujeme vám za vaši skvělou práci, která nám všem velice pomáhá v naší každodenní práci bez překladů jak e, písemných, tak samozřejmě také bez tlumočení, tlumočníků, kteří jsou nám k dispozici na schůzi, by to pro nás bylo velice obtížné. Mnohojazyčnost je také závazek, povinnost Evropské unie, je to také vyjádření naší kulturní rozmanitosti, a proto si myslím, že to je věc, kterou bychom měli, které bychom si měli cenit. A pokud jsem to všechno dobře pochopila, tak jste poukázala také na to, že překlady samozřejmě mohou být vždy jen tak dobré, jak jsou vlastně ty zdrojové texty, což je také takový apel trošku na to, aby když se zpracovávají ty zprávy, aby to nutně nebyly pokusy o zpracování zpráv vždy v angličtině, ale raději, aby to autoři zpracovávali ve svém mateřském jazyce, což možná vám trošičku ulehčí tu práci eh, překladatelům. Víme, že to není vždy možné, někdy jsou zde také otázky nedostatku času, nebo to, že se rozhodneme, dobrá, že od začátku budeme pracovat v angličtině, protože to věci urychlí. Ale domnívám se, alespoň tak jsem vás pochopila, že text v mateřském jazyce mm, pro autora je vždy zjednodušením eh, práce pro překladatele, než když se někdo pokouší psát v angličtině nebo francouzštině, když to není jeho mateřština. Takže ještě jednou velmi vám děkuji. Vyslechli jsme pana Zdrojevského. Myslím, doufejme, že předložíme kvalitní zprávu. A co se týká absolutoria pro váš rozpočet, a věřím, že jsme všichni zajedno v tom, že také do budoucnosti se budeme zasazovat o to, aby vaše prostředky nebyly nadále kráceny a pokud budete mít nějaké stížnosti nebo problémy, tak se obraťte a výbor na nás a výbor pro kulturu se vždy pokus bude snažit vám nějak pomoci vyřešit a uděláme, co budeme moci. Tak ještě jednou vám děkuji za vaši práci, za to, že jste přišla mezi nás a zprostředkujte prosím také vašim spolupracovníkům naše srdečné díky. So, wir machen jetzt... Dobrá, takže teď se uděláme kratičkou přestávku, abychom se trošku provětrali a běžní řádní členové výboru někteří členové výboru mají teď čas, volno, mohou dělat... A ne, ne, ne, ne, zmílila jsem se, říká předsedkyně, na něco jsem zapomněla. Nemáte ještě volno. Protože zde ještě máme neveřejné jednání, takže prosím všechny, kteří nejsou poslanci Evropského parlamentu nebo jejich spolupracovníky, aby opustili místnost to platí také pro zástupkyně a zástupce Evropské komise.